Dobrý den, všichni vás vítám. Prosím, posaďte se, abychom mohli hned začít. Budu pokračovat italsky. E quindi, se volete indossare le... Tedy. E, možná by bylo vhodné, abyste si nasadili sluchátka. E, já vás zde srdečně vítám. Vítám vás na naší schůzi, zejména vítám naše hosty, ale samozřejmě také kolegy poslance a poslankyně a upozorňuji, že dnes eh, odpoledne budeme mít, myslím, velmi dobrou příležitost, která by nám mohla poskytnout i strategii pro příští měsíce naší práce, eh, naší práce jakožto výboru pro kulturu a vzdělávání. Možná bychom potom mohli výsledek naší práce prodiskutovat s komisí a také s předsednictvím, zejména s příštím předsednictvím. Neboť je to dlouhodobé téma, naše dnešní téma není téma, který, které bychom mohli okončit a či dopracovat dnes odpoledne. Je to téma inovativního školství a vyučování a učení v digitálním věku. Eh, tento seminář jsme uspořádali společně s tematickým referátem B, tedy děkuji zejména Marii a všem dalším, kteří v sekretariátu pracovali na tomto semináři. Ten návrh zešel od nás. Všechny politické skupiny souhlasily s tímto tématem, neboť ho pokládají za téma, které je strategické. Já si myslím, že bychom měli vycházet z jedné úvahy, a totiž, že technologie, digitální svět, digitální prostředí sebou přináší velkou revoluci také v oblasti vyučování a učení. Mají velký význam pro to, jak se vyučuje a jak se lidé učí. A také proto, co dnes nazýváme creative knowledge, tedy kreativní znalosti, vědomostí. Znamená to, tedy že e, bude muset docházet k didaktickým a pedagogickým změnám na školách. Například bude e, nutné změnit třídy školní a rovněž dojde ke změnám ve vztazích na školách mezi školáky a vyučujícími a také mezi školáky samotnými. Je tedy třeba, abychom byli proaktivní, měli proaktivní politiky i v Evropě, abychom tuto tendenci, tyto změny mohli podpořit a urychlit. Někteří pozorovatelé říkají, že svět evropských škol zůstal nezměněný. I v kontextu digitální revoluce. Některé časové číslové údaje to dokládají a pouze na úvod několik eh, čísel. 75% eh, pak nedoplní hoste. 75% škol v Evropě má žáky, kteři, kteří se nevyznají v digitálním světě. Na základních školách v Evropě nemá 75, tedy respektive 75 evropských žáků škol nemá odpovídající vybavení, odpovídající počítače a dále. 70 evropských školáků se sice vyzná s digitálními prostředky a tak dále, ale nemá eh, systematickou podporu svých učitelů, svých rodin a také politiků. Proto, aby mohli dále rozvíjet své digitální schopnosti, naším úkolem, jakožto politiků, jakožto poslanců parlamentu, je, abychom eh, nalezli hodné strategie pro vytvoření lepších podmínek pro propojení škol, proto abychom mohli překonat digitální propast, aby se žáci i vyučující mohli stále vzdělávat v této oblasti. Například i programy pro výzkum a vývoj, program Horizont musí přispět k tomuto cílu tak, aby se procesy vyučování a učení rozvíjely a pokročily dále. Učení na školách eh, musí být podpořeno současnými technologickými trendy do té míry, jak tyto trendy jsou pro toto vhodné. A to je rámec pro náš současný seminář. A myslím si, že to je téma, které se přímo týká většiny školáků. Jde například také o to, jak by mohlo vzniknout digitální občanství na evropské úrovni. Je to možná trochu provokativní výrok, eh, ale proč bychom neměli eh, myslet například na e-studenta, na elektronického studenta, na elektronické učení? na nějakou elektronickou kartu na evropské úrovni pro školáky. Proč bychom neměli mít nějaké elektronické fórum pro evropské školáky? Toto jsou všechno výzvy, ale jsou to inovativní výzvy. Týkají se školství, pedagogiky, sociálního začlenování a také vzdělávání, školení. A týká se to také průmyslu. Proto chceme podpořit tuto iniciativu a děkuji zástupcům generální ředitelství Connect a dalším, kteří působí v této oblasti. A vítám zde ředitele obou příslušník generálních ředitelství, kteří jste dostavili mezi nás. Jsem ráda, že jste zavítali na náš seminář, neboť bychom společně rádi jak si pracovali na našem cíli. Jde nám o to, aby se využily synergie těchto obou důležitých eh, generální ředitelství a obou příslušných komisařů, tak abychom v budoucnu měli usměřování orientaci, která se zaměří na technologie, na digitální inovace a bude silně jaksi podporována evropskou vzdělávací politikou. Toto byla slova na úvod z mé stravy a Oba dva ředitelé mě jistě doplní vám představím naše panelisty. První SVK je Kirsty Longa, pochází z Helsinek, z Finské. Já vás zde srdečně vítám, paní profesorko Kolonka. Dále bude hovořit pan profesor Vincent Ho. Pochází z Boston College. A e, pak nás navštívila paní Arty Hola, generální tajemnice European Satellite Operators Association, tedy asociace ESOA. Pak je zde pan Magali Vajsiere, který pochází z agentury ESA, tedy Evropské vesmírné agentury. Dalším hostem je pan profesor Giovanni Biondi z sítě evropských škol. Ten eh, nás jistě bude informovat o svých zkušenostech, o skutečnostech dětí, školáků a učitelů s inovativním projektem Classroom Lab. Jistě víte, že Máme asi hodinu a půl času, nebo možná trochu více. Dvě a půl hodiny. Rád bychom rovněž dali slovo oběma dvěma spolu zpravodajům. Oni tedy začnou, oba dva budou mít asi 15 minut. Pak budeme mít první kolo otázek a odpovědí a potom dáme slovo dalším řečníkům a pak eh, generálním ředitelům ještě k naší metodě. Dříve, než budou moci kolegové klást otázky a dostanou na ně odpovědi, poukazují na to, že společně s generálním ředitelstvím chceme zorganizovat něco, co bude velmi participativní, budeme se věnovat některým důležitým otázkám, které vzešly ze sociálních sítí. Jsou to otázky, které op- se opětovně objevují, které pro nás jsou důležité a my je zde také nadneseme. Nyní tedy i hned předávám slovo paní profesorce Kirsty Lonka a ještě jednou jí děkuji za to, že se dostavila mezi nás. Thank you. Uh, Dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne. Je to pro mě velká čest, že zde mohu být dnes s vámi a doufám, že se mi podaří také přispět eh, vašemu společenství a společnému úsilí svým projevem. Já bych měla hovořit o školách a vzdělávání v digitální éře ale nevím úplně vše o Evropské unii, takže mi dovolte, abych se více zaměřila na oblast Finska a možná měla i takový neotřelý pohled do budoucnosti. Nemáme vše podložené eh, vědeckými daty, ale toto je přece jenom eh, takový dokument výhledu vycházející z těchto údajů. Nejprve se budu věnovat Eh, obecným problémům, dovednostem pro 21. století a potom určitým propastem mezi generacemi a zda existují eh, lidé z digitální generace a kdo jsou. V souvislosti s komentáři k otázce zapojení Eh, ve škole a socioemocionálním dovednostem dětí. Je zde taková představa, že děti jenom sedí u počítačí a méně se aktivně hýbají. Eh, otázka zdravotnictví a chci říci, že ve Finsku se také hodně zaměřujeme na to, aby se děti hrály, věnovaly se hudbě, umění, sportu, eh, ručním pracem, jak to zapojit Potom je důležité také provádět náležité vyhodnocování, pokud chceme něco změnit. A na závěr vám chci ukázat krátké video, protože někdy je těžké něco popsat, ale je dobré to vizuálně ukázat. Lidé se ptají, jak něco udělat, tak bych vám ráda ukázala něco prostřednictvím tohoto videa. Myslím, že hlavní problém nespočívá v technologii, ale e, spíše takový mezinárodní problém, že značení ve školách e, je čím dál tím menší, to zapojení do škol. A burnout ve školách to je také jeden z fenoménů, jimž se ve, Fonsku, ve Finsku zabýváme. A další otázka zní, jak vytvořit inovativní pracovní prostředí. Můžete se prozelenout po svém pracovním prostředí, jak, nakolik je inovativní pracovní kultura. A máte zde e, nalevo ty kultury, v nich jsme e, vyrůstali a napravo vlastně ty nové Eh, formy kultury, sociální, digitální participace, což je typické hlavně pro ty mladší generace. A když eh, vytváříme eh, takové to prostředí, tak může být někdy těžké propagovat inovace a technologie v Evropě, když se nezaměříme na tu správnou generaci. Potřebujeme tedy kreativní a inovativní občany, EU, kteří jsou schopni v týmech e, řešit složité, komplikované problémy. Musíme také vytvářet e, nové fyzické prostředí a e, překonávat to, že by technologie byly překážkami našich aktivit. Hovoříme také o praktickém uplatňování znalostí. Já například ráda využívám znalosti tím, že například používám Twitter, ale když potom nejsem někde online, tak třeba nemohu eh, využívat Twitter a využívat eh, sdílet znalosti s lidmi po celém světě. Ale jsou i další překážky, které nám brání v inovacích. Jak už jsem říkala, eh, klesá to nadšení ze škol, zapojení ve školách a určitý školní burnout může znamenat i to, že za 20 let nastane burnout na pracovišti. Takže to je něco, k čemu už dochází k ve, ve velmi eh, raném věku. Odrazujeme tedy mladé lidi tím, jakým způsobem provozujeme školy, jaké jsou tam zaběhané postupy. Eh, my máme ve Finsku eh, národní studii pro rok 2016. Dochází k místní implementaci, týká se to kulturních kompetencí, způsobu učení a podobně. My máme dosti eh, homogenní kultury, potom eh, komunikace, sebevyjadřování, otázka, jak vyjadřujeme sami sebe a eh, využívání každodenních dovedností. Někteří lidé o ně také přicházejí. Potom několikanásobná gramotnost i v oblasti nových médií a podobně. I třeba práce s globální sítí, dovednosti v oblasti IKT, ale napřed musíte vědět, co s těmi technologie vlastně chcete dělat a potom tedy jak s nimi pracovat. A potom také takzvané dovednosti pro život a podnikavý duch. To je také velice důležité, když chcete vytvářet nové eh, možnosti a nastolovat nový hospodářský růst a eh, prosperitu. A to je tedy taky základní přehled těch bodů toho našeho národního kurikula. Eh, mnoho věcí bylo vytvořeno eh, generací eh, lidí baby boomu a takzvané generace X. Říkalo se, že když budou lidé poslouchat rádio, že nebudou číst, když budou se dívat na televizi, tak zase vlastně více a více zloupnou. Ale jak vidíte, ale ta technologie se exponenciálně rozvíjí. Moje starší dcera je narozená v roce 1990 1 patří k té generaci Y, která vyrůstá z DVD a podobně. Ale druhá dcera se narodila v roce 95 a už vlastně je z té digitální eh, generace od narození. To je tedy ta generace Z a teď se bude muset zase začít v abecedě asi znovu od A. Takže ta generace Z, která se už digitálními médii narodila. Co je zde důležité? Multitasky. Někdo říká, že nemůžete dělat mnoho věcí najednou, můžete možná přeskakovat od jedné věci k druhé, ale některé věci nemůžete vytvářet eh, zároveň. Ale eh, tyto děti opravdu se výrazně pohybují v digitálním světě, neustále jsou online a jsou příliš závislé dokonce na mobilních zařízeních. Ale když jdou do školy, tak potom vlastně jsou 7 hodin offline kdy je to v podstatě jako když někam letíte, najednou musíte na další dobu vypnout e- elektronická zařízení. Hovoříme o sociodigitální revoluci, kdy tady ta nová média a nové nástroje zapojujeme. Je zde otázka také internetu věcí a dalších čím dál tím více hovoříme o takzvaném sociodigitálním zapojení ve školství. Objevuje se zde nový pojem. A vlastně takové ty neformální sociodigitální postupy, které jsou zde zapojovány. Já si myslím, že je důležité také ten sociální aspekt a vůbec způsob interakcí v digitálním světě. Ve Finsku nyní zjišťujeme, zda skutečně existuje vlastně generace dětí, které jsou digitálně gramotní, takřka od narození, že mají pokročilé eh, znalosti, samozřejmě neumí třeba programovat nebo neví, co je uvnitř počítače. A ten jejich způsob používání technologie je vlastně velmi základní. Měli jsme takovou analýzu skupiny eh, dětí do ve věku do 8. třídy, asi 700 dětí a nějak přes 60 procent dětí byly takový základní uživatelé, 23% eh, byli zaměřeni na hry a asi 10% byli takzvaní kreativní uživatelé, kteří se například věnovali blogování, vytvářeli aktivně eh, videa a podobně. Nyní máme podobnou studii u starších žáků. A kde je tedy ta propast a co by bylo nejlepší pro školu v oblasti těch eh, sociodigitálních postupů. To je spíše taková retorická otázka. Ti kreativní účastníci, kteří byli nejrozvinutější v používání počítačů, aktivním používání počítačů, eh, měli třeba eh, lepší známky v matematice, v angličtině, než ti, kdo byli zaměření, kdo byli v té skupině těch eh, základních uživatelů. A kreativní účastníci ale také byli například více vyčerpaní. A můžete říci, že ta negativa způsobují technologie, ale může to být i naopak, že vlastně jsme odradili ty studenty, kteří, eh, žáky, kteří by mohli toho udělat nejvíce. Takže sociální zapojení, flexibilní používání digitálních médií, multitasky, vyhledávání na internetu, sociodigitální sítě versus eh, klasické vyučování eh, s papírem a tuškou, lineárními postupy a osvojování velkého množství znalostí. Mluvíme zde o postupech osvojování znalostí, ale zároveň se učíme také, jak je používat. To vlastně není v vzájemném kontrastu, může se to doplňovat. Zde vidíme eh, míru zapojení. Zdá se, že se ve škole zapoje víceméně 50%, u 15% je takové riziko eh, cynismu 5, u 5 eh, riziko burnoutu a 4 velmi stresovaných. To je z hlediska dlouhodobých procesů. Socioemocionální učení, to je složitý fenomén. Musíme naučit děti vyjadřovat svoje pocity, naslouchat druhým, eh, určité dovednosti pro eh, fungování ve skupinách, přijímání zodpovědnosti, spolupráci to jsou všechno dovednosti, které třeba sladit také s tou sociodigitální participací a momentálně při vzdělávání finských e, učitelů zde usilujeme například na to, eh, o to, aby se všichni eh, budoucí učitelé zapojovali takzvaných animačních workshopů, aby také dělali věci vlastníma rukama, neseděli jenom u počítačů. USA už 50% eh, lidí s eh, bakalářským titulem mají eh, problémy v, potom v tom konkrétním pracovním životě. Je to také otázka přístupu a vyhodnocování. To musí být náležité. A nyní vlastně převádíme eh, naši celostátní eh, zkoušku do webového rozhraní a doufám, že i to přispěje ke změně našeho školského systému. Takže jde o to také vytvářet nové postupy, pedagogické eh, modely pro zvýšení zapojení. Jsou zde různé inovativní postupy, E, zaměření na učení vycházející z řešení problémů a otázek. Já například e, jsem působila v oblasti medicíny, což je oblast, kde musíte prostě pracovat s obrovským množstvím informací. Potom takzvaný pojem flipped classroom, kde jde vlastně o to, že nadhodíte nějaký problém a potom děti si sami osvojí ty znalosti a pak to vypracávají s Eh, učiteli. Já bych vám na závěr chtěla ukázat takové krátké video. Ono se to těžko popisuje, ale toto je eh, jedna škola v Oulu. Uvidíme, jestli technika bude fungovat. Já ráda ukazuji video až na konci přednášky že člověk nikdy neví, jak technika dopadne. Toto je tedy škola vzdělávající učitelé v severním Finsku. Chtěla jsem přeskočit reklamu, ale uvidíme. Takže teď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 can watch it from YouTube and uh... Toto video tedy můžete také vidět na YouTube. Je to tady o e, vlastně školení učitelů a v dalším příspěvku uslyšíte asi více. Jde v podstatě o to rozvíjet také dovednosti pedagogů tak, aby mladí lidé byli více zapojeni ve školách. Já vám děkuji za pozornost. Very interesting presentation. Děkuji, to byla velice zajímavá prezentace a dovedu se představit, že pak k ní bude řada komentářů. Děkuji. Please. Good afternoon. Dobré odpoledne, já se jmenuji Vincent Cho, působím na Boston College. Chci poděkovat kolegyně za toto video, protože mi to připomnělo, proč vlastně dělám tuhle práci. Já jsem hrozně rád ve škole, protože to považuji za vzrušující místo a jsem eh, tedy proto rád i tady. Mým cílem je, abyste se zamysleli nad různými výzvami pro budoucnost vzdělávání. Chci tady nadnést různé myšlenky, nemám vždycky na ně odpověď, ale myslím si, že to je dobrá příležitost, jak to zvážit z různých úhlů. Já budu tedy um, hovořit zhruba uh, ohledně tří různých typů uh, technologií, ale ještě předtím bych eh, vás chtěl poprosit, abyste si na chvilku vzpomněli na rok 91, když se tedy narodila dcera tady kolegyně, eh, ta generace Y, někteří možná i z vás jste se tehdy narodili, někteří už jste měli děti. A kdybyste teď vstoupili do obchodu s technologiemi, tak byste viděli tohle veliký počítač s disketami, veliké um, fotoaparáty, video přehrávače, veliké telefony, od kterých jste vlastně uh, nemohl uh, odejít, abyste je mohli používat a eh, Teď máme spoustu zabudovaných přístrojů, které můžeme mít neustále u sebe v kapse. Uh, Eh, můžete si to zkusit doma, vzít si nějaký starý počítač, dát to nějakému dítěti a uvidíte, co se stane, jak z toho možná budou frustrovaní. A to samozřejmě vyvolává otázku, kdy se změní školy, co se stane. Dnes bychom si mohli vzít dítě a dát ho do školy z roku 91 a to dítě by vědělo, co má dělat, kde má stát a jak se ve třídě chovat. Ta myšlenka digitální revoluce to není jenom jedna otázka. Já se ve svém příspěvku budu zabývat třemi různými uh, otázkami. Jde o to, jakou technologií se vlastně budeme zabývat a jaké změny to může přinést do vzdělávání. Jsou tady tři úrovně. První úrovně změn zahrnuje komunikaci. Víme, že internet a onlineové učení nám otevírá nové možnosti. Druhá úroveň změn to je vlastně materiál, co dáváme studentům do rukou, co dáváme učitelům do rukou. Jsou to nejrůznější přístroje, počítače, a podobně. A třetí eh, úroveň změn to je samotný učitel. Co učitel ví o studentovi, jaké informace eh, technologie učitelovi poskytují, aby je mohli nějak zužitkovat. Tyto tři úrovně změn také souvisejí s třemi eh, typy technologií, na které bych se chtěl soustředit. První Eh, technologie, to jsou eh, otevřené zdroje vzdělávání. To je myšlenka, že vlastně můžeme dát informace online bezplatně, tak aby byly snadno přístupné knihy, videa a různé eh, studijní materiály. A myšlenka je taková, že každý se může kdokoliv, kdykoliv, odkudkoliv učit. I když jste v nějaké nepřístupné oblasti, i když máte děti, chodíte do práce, Eh, a jsou prostě eh, jakoby různé překážky, tak online se můžete učit vlastně kdykoliv. Klíčový eh, příklad jsou třeba různé online kurzy, dále třeba různá úložiště různých materiálů a Evropa, myslím, také mm, se snaží zdostupňovat tyto zdroje online. A jsou tady ale i další typy otevřených zdrojů vzdělávání. Tady vidíte příklad toho, jak se dnes student učí, tweetuje, klade otázky online a je tady celá vlastně řada expertů nebo jiných studentů, kteří vám mohou pomoci třeba prostřednictvím sociálních sítí zatím třeba ještě neschromažďujete eh, to, co jste se naučil, ale nedáváte to online pro někoho dalšího, ale to všechno může ještě nastat. Pokud využíváme tyto technologie, tak to vyvolává otázku, kdy tyto otevřené zdroje jsou skutečně hodnotné pro studenty, kdy jsou pro ně nezbytné, kdy prostě student bude chtít eh, být online každý den. Protože to se postupně stává, když začne používat tyto technologie. Další otázka je, jak nejlépe lze tyto technologie využít při učení. Já se třeba snažím absolvovat nějaký online kurz a když prostě jsem něco udělal špatně, měl jsem z toho špatný pocit a, a to přesto, že mám doktorát. U studentů online můžeme také hovořit o studentech s postižení, kterým se třeba nedaří eh, dobře v klasických třídách. Nemusí to automaticky znamenat, že jim to půjde online, protože třeba eh, mm, nedoslýchaví studenti potřebují nějaký překlad do znakové řeči, ale často to může usnadnit situaci. Další úroveň technologií eh, a materiálů, které používáme, Eh, můžeme používat, je eh, takzvaný one-to-one computing. A to znamená, že vlastně každý student by měl mít přístup k laptopu, k iPadu nebo k nějakému takovému přístroji každý den, celý den. Uh, protože když bude mít přístup k novým technologiím, tak to bude otvírat nové možnosti učení. Studenti budou moci být online, budou si moci dělat rešerše ohledně nějakého tématu, budou si moci vytvářet projekt, mít videa, informovat ostatní tím, že zveřejní, co se naučili. A je to vlastně i určitá revoluce toho, jak se učí. Samozřejmě to neprobíhá všude, ale taková je tedy snaha. Pokud jde o tento program One to One nebo jeden pro jednoho, tak Evropa eh, je vlastně na druhém místě, kde Argentina v Jižní Americe stojí na čele díky partnerům eh, ze sponzorských organizací. Samozřejmě tyhle přístroje nejsou dostupné všude a navíc to, že přístroj máte, to ještě neznamená, že pomocí něj dobře učíte. Je jednoduché mít nějaký přístroj a potom ho nechat eh, na poličce. Pak tady je otázka rozvoje dítěte, eh, toho, že je tady obava, že třeba ti nejmenší žáci ještě nepotřebují eh, brzo přístup k technologiím. Pokud jde Eh, skutečně eh, o to třeba otvírat se světu, rozumět emocím jiných a podobně. Pak tady je otázka takzvaného digitálního občanství. My sice jsme se narodili do technologického věku, ale neučíme se tím etice nebo odpovědnosti v této digitální době. Neučíme se, jak třeba se zdravě rozhodovat ohledně toho, jak technologie využíváme. Třetí úroveň změn Eh, to jsou změny týkající se učitelů a jak vlastně pomoci učitelům učit studenty. Eh, myšlenka eh, systému počítačových dat znamená, že dostanou lepší informace, aby Eh, vlastně učitel lépe věděl, co se ty studenti potřebují naučit. Když to přesně ví, tak pak bude schopen lépe učit. Za starých dob, když já jsem byl učitel, tohle byla moje technologie, jak se něco dozvědět o studentech. Šel jsem do kabinetu, tam jsem eh, byl třeba několik hodin a možná jsem se potom něco z těch, z těch kartoték dozvěděl o studentech. Ale dnes máme možnost studenty hodnotit, schromažďovat nejrůznější typy informace ohledně třeba uh, Eh, toho, jak, jak si stojí v matematice, v sociálních eh, eh, studiích, třeba i různé socioemocionální aspekty, zda se studenty ti cítí dobře ve škole a podobně. To všechno můžete potom dát do počítače tak, aby učitelé měli zpětnou vazbu ohledně toho, jak se jim daří, co se studenti mají dovědět do budoucna, jak mám zajistit, že všechny, všichni studenti budou dělat pokroky. Jak víte, je tady samozřejmě veliký rozdíl ve způsobech, jak se tyto eh, údaje využívají v různých členských státech. Liší se systémy odpovědnosti, důvod k využívání údajů. Pokud jde o technologii, pak je tady také problém toho, kdo má přístup k jakým údajům. Někde třeba mají učitelé mm, přístup k více údajům než jinde a potom e, jde také e, tu otázka toho, jak vlastně potom toho studenta e, následovat, pokud třeba student se přemístí nebo přejde do nějaké jiné školy. Pokud ty, ty údaje můžeme využít, tak samozřejmě on pak, ty učitelé v té nové škole s ním nezačínají jakoby od nuly, protože už o něm něco vědí. Pokud jde o podporu tohoto využívání technologií, potřebujeme určité strukturální změny, tak aby učitelé měli vhodné vzdělávání, aby měli čas na využívání těch údajů, aby je uměli využívat, aby si uvědomili, eh, jak jim to přispívá. Potom tady je ještě širší otázka ohledně toho, zda tohle všechno se musí týkat tradičního akademického vzdělávání o co vlastně ve vzdělávání jde, co vlastně eh, chceme, eh, aby děti uměly, až dospějí, jaké eh, socioemocionální schopnosti by měly mít. Pokud máte představu, jak by to dítě mělo vypadat, tak samozřejmě se potom s ním lépe pracuje. Jsou tady tedy různé možnosti změn a příležitostí a já bych eh, tady chtěl přednést takové tři eh, zastřešující myšlenky. Za prvé, i když je úžasné, jaké technologie dnes máme k dispozici, tak nakonec jde vždy o lidi. Protože technologie to je to jednodušší. Lidi, lidi to je ta výzva. Přesvědčit je, porozumět jim, eh, naučit je, jak využívat ty technologie. Druhá otázka i když jsme zaznamenali eh, rozmach různých médií a jejich používání ve třídách, online, tak aby učitelé lépe získávali informace o dětech, pak je tady ještě eh, třeba zajistit, abychom byli nadále interaktivní, jestli lidé spolu mluví, spolu přemýšlejí, zda zkouší nové nápady, protože právě prostřednictvím sociální interakce se něco naučíme. Veškeré učení je plodem vzájemných vazeb a vztahů. A třetí otázka, kterou bych chtěl nadnést, je otázka, eh, co zůstává stejné. Je život skutečně lepší s technologiemi? Zlepšil třeba e-mail váš život? Možná v tom roce 91 v těch tehdejších třídách je něco, čím bychom se měli zabývat, co bychom si měli nechat, eh, protože jsou třídy, které nemají technologie, ale stále jsou prostě studenty užitečné. A tohle všechno je třeba zvážit. V takové té trajektory lidského rozvoje je ta digitální eh, revoluce jenom velice krátkým úsekem. A prosím, abyste tohle všechno zvážili a tady vidíte můj kontaktní mail a také kontakt na Twitter. Děkuji. Thank you. Thank you so much. Děkuji vám. Velice vám děkuji za tyto úvahy, které byly velmi zajímavé. Řekla bych, že bychom nyní měli dát eh, možnost kolegům, aby položili své otázky, pak si vyslechneme odpovědi a pak eh, zahájíme druhý panel, který bude trochu větší než ten první. Myž tady máme zájemce o otázky na seznam řečníků, ale Nejdříve dám krátce prostor k přednesení otázek, které vzešly z dialogu, který jsme vedli v minulých dnech. Jako první bude slovo zástupce European Youth Forum, Evropského fora pro mládež. A vedoucí tohoto fora tady zde bohužel není, ale položila otázku. A tak prosíme oba dva panelisty a možná i panelisty, kteří ještě budou hovořit, aby zareagovali a pak budou mít možnost poslanci klást dotazy. Takže možná první otázka nyní. Nebo možná to není jedna otázka, možná to jsou až tři či čtyři dotazy. jak tedy tyto technologie mohou být konkrétně zapojeny do vyučování. Konec konců jde o to, jak se hodí takovýto způsob učení do celostního přístupu Tady jsou důležité některé další kompetence, byly zde již jmenovány sociální kompetence, emoční kompetence. I tyto jsou důležité pro vzdělávání. A například také otázka, jakým způsobem je možné vychovávat více k odpovědnosti, i k sociální odpovědnosti, a to právě prostřednictvím inovativních technologií. Další otázka se týká digitální propasti mezi žáky, jak to vypadá v případě znevýhodněných žáků. I to tady bylo načrpnuto. A já bych tady měla ještě jednu specifickou otázku v této souvislosti, a totiž, jak je možné překlenout tuto propast právě prostřednictvím vzdělávání a mám tím na mysli zejména děti, které potřebují jaksi více podpory při vzdělávání, děti tedy, které mají jisté znevýhodnění. A pak je zde otázka, jakým způsobem se k tomu postaví samotní učitele, pedagogové. To jsou tedy dotazy, které tvoří jisté schnutí celé řady otázek, kterými jsme se zabývali a nyní poprosím tedy kolego, kolegu, aby položil svou otázku. Děkuji. Já bych rád chtěl poděkovat oběma řečníkům za jejich prezentace. Já mám otázky k tomu, co se zde zaznělo. Před sto lety byla ambice v Evropě, aby všechny děti měli vzdělání ve škole. Potom se zvýšil ten věk té povinné školní docházky, aby děti byly ve škole co nejdéle. Dalším krokem byla potom demokratizace eh, škol, eh, zapojení rodičů i dětí do řízení školy a nyní další výzvou je technologie, dostupnost technologií ve všech evropských školách. Ale já mám pocit, že se zde chytáme do určité pasti. A sice, že se zaměřujeme jenom na několik málo záležitostí. A mě by zajímalo, zda to vidíte stejně jako já. Všiml jsem si, že eh, v mnoha školách ta združení rodičů a rodičovské eh, eh, rady mají příliš velké požadavky. A také, že mnoho učitelů, netvrdím, že všichni učitelé, ale mnozí učitelé prostě nestíhají ten rozvoj, ten rychlý rozvoj technologií. Takže je zde opravdu e, velká potřeba znalostí v oblasti technologií a školení. Potom o, standardizace ve školách znamená, že zde není mnoho rozdílů mezi školami, ale já si myslím, že školy by se od sebe měly lišit svými přístupy eh, všude na světě nabízet například různé typy aktivit, různé eh, předměty, různý způsob práce s technologiemi a další věc, která je pro mě velmi důležitá. Samozřejmě využívám internet pro oblast vzdělávání, ale v tom vlastním poskytovaném obsahu na internetu neustále nacházím chyby. Chyby v jménech, v datech, v údajích. A ta míra těch chyb a ten rozsah těch chyb je takový, že když jsou přístupné na internetu, mohou se také snadno šířit a opakovat. A chápat tedy internet jakožto nástroj vzdělání může být do jisté míry velmi zavádějící. A když jsem říkal, že školství se zde chytá do určité pasti v oblasti technologií, vy jste hovořil o procentech kreativních dětí. Já si myslím, že to je e, množství, které se bude postupně zvyšovat. A i ty další statistiky byly velmi e, znepokojivé. E, děti například hrají online hry pokud to vede ke stresu, k cyničnosti, k nedostatku kreativity, tak bychom z toho měli vyvodit určité závěry. A ty analýzy, které jste prováděli, dospěly i k určitým nějakým závěrům, jak se z toho můžeme poučit. To byly určité psychologické a jiné analýzy a jsou výsledky k dispozici online. Děkuji. Děkuji kolegovi za jeho otázku. Milé kolegyně a milí kolegové, ten dotaz byl jistě velmi zajímavý, ale přesto prosím další řečníky, aby byly poněkud stručnější, protože máme mnoho zájemců. Děkuji. Dovolte mi na úvod jednu takovou myšlenku někteří lidé si říkají, kam se poděla moudrost, nahrazená výukou a výuka nahrazená informacemi. Měli bychom si uvědomit, že snažší přístup k informacím znamená obrovský pokrok, ale znamená to také riziko. A sice, že ty znalosti budou mnohem, mnohem povrchnější. A proto je důležité, že při využívání technologií IT bychom měli podporovat a udržovat i ty osobní vztahy a vztahy mezi žáky a učitelem. Pokud dochází k ohrožování mezilidských vztahů, a dostáváme se potom do situace, kdy vlastně ten reálný svět je nahrazován jakýmsi virtuálním světem. Tak si myslím, že vlastně vychováváme vnitřně zlomenou eh, generaci. A to je důležité podtrhnout. Musíme zde opravdu mít náležitou perspektivu a pohled na technologie. Eh, pan kolega Drojevský bohužel asi nečetl moji zprávu o boloňském procesu, kde jsem e, právě hovořila o tom, že je důležitá spolupráce, ale spolupráce v rozmanitosti. Rozmanitost je opravdu něco, na čem můžeme být hrdí. Děkuji. Děkuji, kolega Zver, ale prosím stručně. Děkuji, já budu stručný. Role škol při vyvíjení digitálních kompetencí není někdy tak velká, jako si myslíme. Malé děti, i ty nejmladší, si osvojují ty dovednosti třeba doma nebo mezi kamarády. Ale dobré, že o těchto tématech zde diskutujeme. Vzpomínám si jak tomu bylo na počátku 90. let, kdy se pomalu rozvíjel ten digitální svět. A chtěli jsme, aby eh, mladé generace byly co nejvíce v kontaktu s technologiemi. Potom jsme usilovali o to, abychom co nejlépe využívali digitální technologie v soukromém životě, při učení a v práci. A nyní v tomto desetiletí vlastně máme určité obavy z toho, jaké dopady na nás technologie budou mít a jaké ty dopady hlavně budou na malé děti. A všichni vyjadřujeme stejné obavy. Ta největší obava spočívá v tom, že děti budou ztrácet svoji sociální inteligenci, svoji sociální kompetence, Eh, protože si tak usilovně osvojují ty digitální dovednosti. A proto se chci zeptat, existuje nějaká studie, která se tímto tématem zabývá? A ještě jednou chci oběma hostům poděkovat za skvělou prezentaci. Děkuji, kolegyně Julie Watt. Uh, thank you. I find both those presentations... Děkuji. Obě ty prezentace byly skutečně inspirující. Uh, Hodně se to podobá té práci, kterou jsem se zabývala, než jsem se pustila do politiky a je opravdu velice eh, zajímavé vyslechnout si ty prezentace i zde na tomto fóru. Jeden z mých učitelů byl Sugata Mitre, který eh, vlastně vymyslel eh, učení vlastně kdy, které člověk zajišťuje sám prostřednictvím komunikačních technologií za velice složitých okolností. A to digitální eh, učení nemusí znamenat jenom, že sedíte za stolem eh, s počítačem, to je velice inspirující. Také jsem byla zapojena do různých, různých projektů IKT eh, u dětí, které se sotva naučily chodit a u dětí se speciálními potřebami a to ukázalo, že IKT skutečně jsou pro všechny, že to eh, nemusí být jenom třeba pro ty nejchytřejší děti. Jde tady o to, jaký účel má vzdělání mít. Chceme vlastně vychovat zvídavé a tázavé mladé lidi, kteří eh, jednou budou dobří, angažovaní občané jenom když přemýšlíme, co je vlastně ještě dobré pro studenty, jsou vlastně eh, tady možnosti třeba hovořit různými jazyky, eh, školy vaření, eh, divadelní kroužky. Když se zvážíme, co vlastně dítě potřebuje, tak dítě vlastně se nemůže učit, když je hladové, nemocné, když jeho sociální život je omezen, když má složitou rodinnou situaci. Někdy děti chodí do školy a nemohou třeba někdy často využít ty úžasné příležitosti, které jim poskytujeme. Mám tedy eh, takovou otázku. Učitel mých dětí nebo učitelka řekla, že jejich hlavní cíl je zajistit, aby děti byly šťastné, protože když budou šťastné, tak se něco naučí. A já myslím, že se musíme podívat na ty obrázky těch dětí, co jsme viděli. Kdy jsou ty děti nejšťastnější? Nejšťastnější jsou, když nemusí sedět v lavici, když si e, nemají pocit, že jsou nějak zkoušeny, eh, hodnoceny, když mohou dělat něco kreativního, spontánního. Třeba si sami neuvědomují, čem, k čemu nějaká ta hra slouží. A já jsem velice znepokojena způsobem, kdy mnoho zemí se jakoby vrací k viktoriánským hodnotám, kde to učení je velice restriktivní, jsou tam, je tam velice restriktivní systém hodnocení a cílů. Já teď hovořím o své vlastní zemi a tento systém děti stresuje a myslím si, že je nepřipravuje na ten svět, svět kolem nás. A říkám si tedy, jak tohle třeba rozbourat, takovéto, eh, takovéto systémy. Grazie, Elke Děkuji. Nyní Helga Děkuji. Eh, už řada kolegů hovořila o tom, že digitální technologie mohou mít nějaký třeba škodlivý vliv na výuku. Já bych se chtěla zmínit o učitelích. Žáci někdy nejsou dostatečně angažovaní a to může být dáno tím, že mají pocit, že prostě to školství je zastaralé. A mě by tedy zajímalo, jaká je, eh, jaké jsou naše požadavky na učitele. Myslím si, že učitele musí být velice dobře vybaveni přístroji, musí mít digitální schopnosti, aby byli eh, schopni eh, těm žákům něco předat. A potom ještě jedna věc, možná je to trochu staromodní, ale zároveň i moderní přístup a sice, že musí být schopni dát nějaký směr, poskytovat podporu, vedení a musí ukázat a prokázat, že jsou schopni eh, eh, vlastně eh, zpracovávat i digitální novinky. A mě by tedy zajímalo, jak vy se na to díváte ohledně způsobilosti učitelů, ohledně jejich schopností. Děkuji. E Luigi Morgano. Děkuji. A nyní poslední řečník, prosím. Děkuji, děkuji za přednášky a také za tu kulturní provokaci, kterou jste zprostředkovala. Mne, pro mne z toho vyplynuje dvě věci, nad kterými je třeba se zamyslet. Jednak je to ta část, která se týká školáků a studentů a pak je to ta oblast, která se týká učitelů. Myslím si, že dnes skutečně vyvstává problém rozdílu mezi malými školáky a těmi, kteří navštěvují střední školy a vysoké školy. A pak jde o tu celou oblast toho, co je třeba se naučit. Nejde pouze o technologie samotné, ve hře je mnohé další. Jistě technologie dnes mění způsob vyučování. A proto nemůžeme jaksi plavat proti proudu. Tady v této souvislosti je důležitá celá řada aspektů, například aspekt socioemotivní, oblasti zvědávání, ten je pro mě skutečně velmi důležitý. Jistě víte, že existují lidé, kteří jsou toho názoru, že dnes už nemá smysl se učit, protože existují technologie, které nám mohou vždy poskytnout správnou odpověď. Já bych k tomu něco ze své strany. Úvahy nad tím, jak vyučovat a naopak, jak se děti a školáci učí, jsou důležité. Tady jde znamená o to využívat technologie proto, aby se podpořila schopnost učit se. A pak je třeba si zanalizovat, jaké schopnosti, jaké dovednosti nutně škola zprostředkovat musí, na jaké se musí zaměřit. A podle mne škola musí naučit školáky zejména, aby dokázali kriticky myslet a kriticky hodnotit. To je podle mne zásadní, neboť jinak je tady nebezpečí, že vše bude příliš eh, zjednodušováno, harmonizováno. Děkuji. Předsedkyně, děkuji vám všem a nyní dám slovo našim panelistům. Dám jim tedy prostor na to reagovat na vaše dotazy. A ještě dvě poznámky z mé strany. Ten první dotaz se z finské, finské kolegyně či kolegy, to bylo velmi důležité tam se hovořilo o to, že Finsko velmi zainvestovalo zejména do výzkumu, ale také do nových učebních systémů, ale také do vzdělávání učitelů. A kolegové se zde ptali, co by bylo tedy vhodné podporovat i nadále a čeho bychom se měli, čemu bychom se měli spíše v budoucnosti vyhnout. Myslím si, že finská strategie by mohla být důležitá i pro ostatní země. A pak jistou roli tady eh, jaksi hraje i velikost. Jak je to například se psaním? Žáci již nepíšou rukou, ale pouze na počítači. Poněkud mě to překvapilo. Je to informace, kterou jsem se dozvěděla z novina, která možná není pravdivá, ale ráda bych tedy věděla, jak to skutečně je, protože si myslím, že to souvisí s tím, jak žáci potom myslí. A nyní k výzkumu, výzkumu který jste prováděli v Bosnu a veškeré ty podněty, které mám z toho vzešly, to bylo velmi důležité. Ale jak to vypadá s investicemi a se strategickými projekty, o kterých jste hovořil? Myslím si, že i pro naše práci by bylo možná zajímavé, abychom pochopili, co pro vás, co vy pokládáte za to nejdůležitější, nejnutnější a jaké cíle byste nám doporučil. Děkuji. A Každý z vás má na odpověď maximálně pět minut. Nemáme příliš mnoho času. Tak těch otázek bylo opravdu mnoho, takže velice stručně já jsem si tady popsala celý papír. Pokud jde o eh, psaní rukou, tak eh, to už možná se to klasické nebude tolik ve školách učit, ale já jsem se snažila ve své prezentaci ukázat, že u nás ve škole se hodně soustředíme třeba na ruční práce, mm, tělesnou výchovu a podobné činnosti. A ve své zprávě také mám vlastně e, výzkum, který ukazuje, že to je také velice důležitý třeba pro vývoj mozku, pro kognitivní rozvoj a podobně. Takže se snažíme nic nezanedbat. Naše koncepce technologie je možná trochu zastaralá. My si myslíme, že technologie ve smyslu sezení před počítačem. Ukazovala jsem tady obrázky, že máte vlastně eh, něco v kapse, můžete jít do květinářství, běhat a máte vlastně tu umělou inteligenci ve stále menších a menších přístrojích. A proto musíme vlastně investovat do takových novátorských eh, pedagogických využití. A já ve svém dokumentu hovořím o takzvaném hybridním učení, tak aby to učení bylo autentické v tom smyslu, že je mimo třídu, že se eh, vlastně odehrává v takovém, řekněme, neformálním eh, světě tříd. Já jsem neměla žádný kurz toho, jak používat iPad nebo něco takového, ale já tedy třeba učím budoucí učitele, moje studenti jsou eh, ročník 96, jsou z té digitální generace a velice je baví toto angažované učení. Já se snažím, aby oni vlastně, když jednou někoho budou učit, aby to bylo jaksi uživatelsky přívětivé, aby se to byla schopná naučit třeba nějaká 50-letá paní. My se učíme od sebe vzájemně. Já učím mladé lidi, oni mě učí, jak používat Twitter, já jim předávám v uvozovkách moudra, učím je kritickému myšlení, eh, učím je, jak to vlastně uh, Eh, používat. Je to tady takový dialog mezi generacemi. My se toho můžeme naučit hrozně moc od svých dětí. Někdo se tady ptal o novátorskou, mm, na novátorskou pedagogiku a já si myslím, že velkým zdrojem eh, jsou ehm, aktivity dětí, eh, co se od nich můžeme naučit. My jim můžeme poskytnout nějaké přístroje, vybavení a dále to rozvíjet. Vypadá to velice zajímavě a my se tím hodně zabýváme právě při vzdělávání budoucích učitelů. Svět je plný chyb, svět je plný problémů, které nemůžeme řešit a myslím, že z dlouhodobého hlediska všechny tyhle systémy se tak nějak sami napravují. Pokud dojde k nějaké velké chybě, tak sociální sítě se toho rychle všimnou. A je ta, ta vlastně síťová inteligence sama sebe průběžně opravuje. A pak je tady otázka, co je vlastně skutečný svět. Protože pro tyhle děti tohle je skutečný svět. Děkuji. Tenhle vlastně hybridní svět. Děkuji, pan profesor Cho. Děkuji. Eh, zaznělo tady několik tematických kruhů, myslím, že celkem asi pět. To, ten první se týkal investic. Kam bych investoval? Já bych investoval do lidí, do podpůrných pracovníků. Myslím si, že učitel nebo ředitel školy eh, musí umět každý něco. Někdo má na starost eh, učení se pomocí technologií, někdo má na starosti to, aby se děti nemlátily. Eh, je tedy třeba eh, samozřejmě investovat do toho učení pomocí počítačů. Je tam třeba, aby tam někdo byl, když se něco pokazí. Musíme lidi učit, aby byli schopni vlastně používat všechny tyhle věci dohromady, informace v kombinaci s technologií. Druhá věc, eh, to byly možná nezamýšlené důsledky technologií, druhé téma jako to, že se lidé odnaučí, nebo jestli ztrácíme emocionální schopnosti. Ano, podle některých studií, nebo alespoň na jednu si vzpomenu, kde se říká, že pokud děti připravíte o jejich přístroje, dáte je, pošlete je na nějaký tábor, tak oni se zase emocionálně zlepší. Zlepší se jejich emocionální um, schopnosti. Také se říká, že třeba děti si to lépe naučí, když si to píší rukou, než když si to píšu do počítače, to, co slyším. Ale máme teď určité znalosti v tomto ohledu, a které nám umožní vlastně učit kohokoliv pomocí technologií, učit je pomocí lepšího využívání technologií. Třetí téma, jak chceme, aby vypadala třeba interaktivita v učení. Byl tady obrázek týkající se občanství, toho, jak vlastně zapracovat tyhle technologie eh, do toho, aby z eh, dětí jednou byly lepší občané. Takovéto interaktivní projekty pomocí iPadů, videí. To jsou věci, které se mohou zacílit na to eh, třeba na otázky eh, duševního zdraví, bezdomovectví, znečištění životního prostředí. Oni pak mohou vytvářet různé projekty, radit jiným. A jsou to takové záležitosti ze skutečného života, eh, kterými se mohou zabývat už nyní a nemusí čekat na to, že odmaturují a budou pracovat. Čtvrté téma typu jsem online, jsou tam pořád chyby versus toho, co říkala kolegyně o té síťové inteligenci. Myslím si, že to je problém i kulturní. V různých kulturách, nebo v některých kulturách je to běžné, že někoho kritizujete, v jiných kulturách eh, to není úplně v pořádku někoho kritizovat. A pokud e, to myšlenku ještě dále rozvineme, tak e, jsou tady kulturní i sociální aspekty. Dříve prostě kvalitní znalosti byly cokoliv, co vlastně třeba napsal Běloch. E, to jsou teď jsme pokročili jinam. Máme možnost, kdy vlastně online se to všechno propojuje do sítí, můžeme si vyměňovat informace vlastně se všemi, lidí a, se všemi lidmi a dostanou tedy svůj prostor i ti, kteří ho dříve neměli. A další téma, kdo vlastně učí děti používat technologie, učí se to tak nějak sami? Ano i ne. A teď hovořím z osobní zkušenosti. Já musím pracovat s 19-letými studenty a chci po nich běžné kancelářské úkoly pomocí technologií a oni to E, neumí. Oni se naučí sami některé věci, některé jednoduché věci, ale ne každé technologické dovednosti jsou přirozené. Neumějí třeba dělat vlastně revize ve Wordovském textu, neumí používat nějaké Excelové sešity. A to jsou věci, e, které oni prostě nepoužívají každý den, A neumí to tedy tím pádem. A my tedy se snažíme e, je učit třeba Eh, aby nedělali takové věci, že prodávají eh, své, nebo dávají své obrázky svému příteli, protože on je chce, který je potom prodává dál. Snažíme se je učit, jak správně využívat technologie. A samozřejmě tady ještě je řada dalších věcí k zamyšlení a já vám děkuji za tyto náměty. Děkuji vám, budeme se muset poněkud pospíšit, protože máme malé spoždění. A já tady předávám slovo i hned dalším řečníkům a mohli by možná otázky, které jsme zde nadnesli, zohlednit ve svých příspěvcích. Takže nyní má slovo pan Tihola z organizace evropských satelitních operátorů ESO a prosím maximálně 10 minut. Um, thank you very Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, za pozvání a za tu možnost promluvit zde v Evropském parlamentu před vaším výborem. Je to pro mě velká čest. Jak už jste řekla, zastupuje ESO a to je asociace, která e, zastupuje všechny satelitní operátory v Evropské unii. Také zastupuje další satelitní operátory a vesmírné eh, společnosti, ale vlastně nabízí komunikační služby v každé členské zemi EU a i celosvětově. Dovedu si představit, že mnozí z vás, kdo zde sedíte, si říkáte, když diskutujeme o propojování škol, proč zde hovoříme o satelitech. A proto mi dovolte na úvod několik vysvětlujících slov. Významné u satelitů je jejich dosah a možnost propojit lidi bez ohledu na to, kde žijí. Opravdu je to jedno, jestli bydlí někde na nějakém ostrově, v horách, v údolích, ve velice odlehlých, izolovaných obcích a e, jinde. Prostě satelity mohou všechny propojit a e, vlastně rychle umožnit to, aby byly online. Jediné, co je potřeba udělat, je instalovat satelit a mít modem. Pokud eh, vy si tu satelitní anténu můžete instalovat na svůj dům nebo na nemocnici, na školu, knihovnu. Může to být někde například uprostřed vesnice a potom prostřednictvím Wi-Fi pokryt uh, uh, internetem tu vesnici. Takže vlastně během několika dnů můžete zajistit internet. Je to finančně dostupné? Ano, je. Já bych uvedla takový jeden příklad z Itálie, přímo pro vás, paní Kosta. Takže zde z jedné, eh, od jednoho člena nabídka za 25 euro velice rychlé připojení. A tato nabídka pro vesnické oblasti je k dispozici v každém členském státě EU. Takže opravdu zde není mnoho důvodů nebo výmluv, proč bychom zde nadále měli mít tu digitální propast. V roce 2013 komisařka Cruz eh, hovořila o satelitech a spolupracovali jsme v souvislosti s digitální agendou 2020 a cílem širokopasmého pokrytí pro všechny. Také jsme spolupracovali s DG Connect a Rebortem Violou systém broadband.eu, e eh, kdy jsme s kolegou Nistorojem to zde prezentovali. Když kliknete zde na tuto internetovou stránku a vlastně můžete vybrat jakýkoliv členský stát EU, tak naleznete informace ve svém jazyce a přehled eh, těch eh, distributorů, kteří jsou schopni a ochotni připojit uživatele kdekoliv k satelitnímu širokopásmému jako připojení. Takže v EU sice máme 100% pokrytí, chtěli jsme ho dosáhnout, máme proto nástroj. Ale co se týče vlastní konektivity, zde stále jsou nedostatky. 63% devítiletých dětí stále nemají přístup k digitálnímu zařízení a internetu ve škole. 50 až 80 žáků a studentů nepoužívá e-learning, elektronické učebnice nebo nějaký software pro prosvědčování učiva. Takže žijeme sice v době, kdy integrace IKT do školství je priorita téměř pro každou evropskou vládu, tak stále nedosahujeme eh, tohoto vytyčeného cíle. Stále zde je velká digitální propast. Satelitní širokopásmé připojení není žádná novinka, i když možná, že někteří z vás o něm slyší poprvé. Už to řadu let existuje a 100 tisíce uživatelů jsou právě v Evropské unii. Ale máme také řešení na míru pro školy. A já zde uvedu dva malé příklady z Francie, protože jsme zjistili, že Francie jako členská země má velké zkušenosti s využívání širokopásmého internetu po satelitu. Zde vidíte příklad eh, Ecol Connecté společnost Vivial, a nabízí zde šest různých produktů pro satelitní připojení k internetu. Další příklad z Francie je firma Nordnet Connect Ecol, co je pěkné na tomto příkladě je to, že vpravo eh, vidíte eh, takový přehled finanční podpory ze strukturálních fondů a z Evropské unie pro podporu tohoto typu projektů. A to je důležité na to poukázat. Mnoho lidí eh, nejenom, že neví o existenci tohoto řešení, ale dokonce, že si ho mohou nechat i proplatit. Digitální trendy. Všichni žijeme eh, v době, kdy vlastně ty digitální informace jsou vstřebávány na nejrůznějších typech eh, zařízení. A když víme, k čemu lidé používají informace, například eh, děti, moje děti často hledají na internetu informace pro své domácí úkoly, posílají po internetu domácí úkoly nebo společně s kamarády, pracují na projektech, přitom je každý u sebe doma, čtou elektronické knihy, dívají se eh, na videa, mohou se připojovat na stránky typu metsletics.com a eh, být tam s dětmi z celého světa. Takže je důležité, že tyto příležitosti by měly být opravdu k dispozici pro všechny děti i v těch nejodlehlejších oblastech EU a zde právě přichází satelitní technologie. Je klíčová pro propojení tisíců škol, kde například není e, připojení přes ADSL nebo jiné. 17 tisíc škol ve Francii například nemá přístup k internetu. Také víme, že obrázek říká někdy více než tisíc se slov, jak se říkává. A školy čím dál tím více také pracuji s videem a různým vizuálním materiálem ve výuce. A to obsah, který obsahuje mnoho typů médií a je vhodný pro přenášení prostřednictvím satelitu. Potom ale na druhé straně rovinice máme také ta národní školní kurikula. A to je důležité včas informovat poskytovatele internetu, kteří potom mohou vlastně pro jednotlivé členské státy a jejich jednotlivá kurikula nabídnout specifickou nabídku. Když tedy tuto kreativitu propojíte se satelitní technologií, můžete mít účinnější sítě pro Eh, stahování různého obsahu, ukládání obsahu, poskytování obsahu pro řadu škol, tak aby byla možná lepší interaktivní spolupráce. A na závěr se chci zeptat, eh, potkali jste snad někdy nějaké dítě, které by se nezajímalo o vesmír a o to, že lidstvo přistálo na měsíci? nebo se zajímá, nezajímá o komenty. Já myslím, že by bylo dobré zintegrovat do toho také otázku satelitů, protože sice jsme v oblasti high-tech, ale naše činnost se dotýká opravdu milionů lidí na celém světě. Jenom co se týče informování světa o tom, co se aktuálně děje, anebo umožnit uh, skypování mezi dětmi někde na španělském venkově. Já si myslím, že opravdu není důvod, proč by toto nemělo být možné kdekoliv v Evropské unii. Já vám ještě jednou děkuji paní Dostal za pozvání a naše organizace je odhodlána spolupracovat s Evropským parlamentem tak, aby byla digitální každá školní třída. Já vám děkuji, děkuji vám za tuto zajímavou prezentaci. A byla opravdu také velice působivá. Také to vaše vysvětlení bylo velice působivé a to odhodlání, které jste ukázali a i ta informace o tom, jak satelity již propojily evropské školy. Děkuji vám tedy za váš projev. A nyní má slovo eh, Norbert Hübner, eh, ředitel pro telekomunikace a integrované aplikace v Evropské vesmírné agentuře ESA. Prosím, máte slovo paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ano, já tady zastupuji ředitelství pro integrované aplikace a mm, aplikace související s telekomunikacemi ESA. Nevím, jak dobře ESA znáte, takže možná jenom pár slov úvodem. ESA, e Evropská vesmírná agentura, ne, se nezabývá jenom technologiemi, ale také vesmírnými aplikacemi. Máme 22 členů. Estonsko a Maďarsko se k nám připojili teď nedávno v únoru. Pak máme ještě dohody o spolupráce, například eh, s mm, Kanadou. Většina našich programů jsou dobrovolné, to znamená, že členské státy se rozhodnou, zda se chtějí připojit a kolik na to dají peněz. Jediné povinné programy to je vlastně vesmírný prostor související s výzkumem. Ehm, my máme tedy ehm, my jsme tady, já jsem tady z ředitelství pro integrované a telekomunikační aplikace. Máme rozpočet 5,4 miliard eur, zhruba 300 milionů připadá na naše ředitelství, na aplikace vynakládáme maximálně 1% rozpočtu, tedy do 40 milionů eur. Zbytek je především na vývoj infrastruktury a technologií souvisejících s vesmírem. Nyní tedy ke konkrétním aplikacím. Jak už jsem říkal, jsou to především programy infrastruktury, ty zelené, které tady vidíte, to, jsou, eh, to je rozvoj nových eh, komunikačních družic a ty modré, to jsou vlastně různé eh, aplikace. Máme tady sadkom aplikace, integrované aplikace, související třeba s pozorováním země, telekomunikacemi a podobně. Cílem našeho programu na který se budu teď soustředit, je eh, to, že vlastně začínáme s uživateli, s komunitou, která potřebuje nakonec nějakou službu a jdeme vlastně zpětně k tomu, eh, jak uspokojit tyto potřeby uživatelů. Vycházíme tedy z tržní poptávky eh, se snahou vytvořit nějaké udržitelné služby. Máme různé oblasti, včetně i vzdělávání kam se soustředí naše aktivity, i když musím říci, že ta vzdělávací oblast patří mezi ty menší činnosti které máme. Co, pokud jde o propojení Evropy ohledně toho, jak jsou domácnosti napojené na širokopásmové připojení, nebo jak budou napojené do roku 2020, tady vidíte přehled. Očekáváme, že v roce 2020 stále ještě většina zemí Eh, nezajistí většině domácností to širokopásmové připojení, ale jsou i domácnosti, které tu možnost mají a nerozhodnou se pro ní. Eh, také, abych citoval informaci od Evropské komise, eh, stále se potřebuje hodně investic a tyto investice se týkají především třeba optických kabelů a další technologie. Zvláště na venkově a vzdálených oblastech jsou družice dobrou cestou, jak zajistit komunikaci. Tady vidíte příklad, třeba Austrálie e, také toto uznala a má plán vlastně napojit domácnosti právně prostřednictvím družic v roce, eh, už od roku 1998 máme různé projekty, některé byly více, některé méně úspěšné, já jsem tady pár vybral a pokud by vás to zajímalo, tak pak si můžete ještě na těchto stránkách dohledat ty jednotlivé projekty a zprávy o těch projektech. My chápeme vlastně tyto aplikace nebo poskytování těch služeb jako koncové, kdy zajistíme vlastně aplikace, obsah a zároveň to zkoumáme, to užívání s různými pilotními komunitami. Příklady. Espresso pro školy. Ve svého času se to zavádělo pomocí telekomunikačních družic v Británii. Stále to ještě funguje, ty služby ještě existují, ale během let eh, SAT technologie SATCOM byly nahrazeny pozemními optickými kabely. To znamená, že družice byl takový průkopnický nástroj, ale mezi tím už se přestal používat. Další, který bych chtěl zmínit, to je ten poslední, to je videosat pro vzdělávání nebo pro učení na dálku. To bylo také zajímavé. Na počátku byla myšlenka, a souvisí to s lidským faktorem, že eh, lékaře by zajímalo, Eh, jak vypadají vlastně praxe u ostatních, aby se mohli průběžně učit, ale neuspělo to nakonec, protože eh, se ukázalo, že doktoři raději chodí na, jezdí na konference, než aby seděli vlastně doma a přes noc se něco učili, že dávají tedy přednost těch, těm konferencím. Tady máme eh, příklady z nedávné minulosti. Je to například eh, satelitní způsob vzdělávání v Jižní Africe, kde byla myšlenka, jak eh, vlastně vylepšit schopnosti učitelů Viděli jsme, že ta eh, komunikace zavedená se nakonec nepoužívala jenom pro vzdělávání učitelů, ale i ve třídách pro napojení na internet, ale také se využívaly tyto platformy jako třeba internetové kavárny, vlastně byly využívány celý, celou místní komunitou i mimo školu. Eh, pak tady máme vlastně takzvané imerzivní platformy učení, kde je snaha, aby došlo k vzájemné výměně zkušeností prostřednictvím sdíleného prostoru, kdy vlastně učitelé a žáci sami vytvářejí ten obsah. Tady několik obrázků eh, toho projektu z Jižní Afriky. Eh, samozřejmě eh, to, eh, ty satelitní družice, tady vidíte, že jsme to dělali tady v té Africké republice, kde byla vlastně cena 400 dolarů na instalaci a potom 100 dolarů na školu měsíčně. Máme vlastně projekty i v dalších zemích Afriky a tohle už je prostě taková každodenní záležitost, už je to zavedeno, není to nic tajuplného, dá se to snadno zavést, jenom je třeba vlastně vyhlásit nějaké výběrové řízení, pak dostanete nabídku od různých operátorů a poskytovatelů služeb, pak je možné to zavést. Pak tady jsem ještě uvedl odkaz na další zdroje informací, pokud by vás to zajímalo. Tak Abych to schrnul, je jasné, že SATCOM určitě může posloužit komunitám v izolovaných nebo vzdálených oblastech. Ale tam, kde je k dispozici pozemní komunikace, to je vždycky levnější a snáze použitelnější cesta. V oblasti vzdělávání to především využívá zajištění dostatečných systémů a podpůrných služeb za dostupnou cenu. E, to je celkem jednoduché. Složitější je, jak vytvořit efektivní vzdělávací obsah, jak jej aktualizovat, sdílet a jak přesvědčit eh, uživatele, aby to používali. A potom je zapotřebí eh, vlastně udělat kroky na to, aby ten, ty vzdálenější komunity byly vůbec ochotny přijmout tyto nové technologie. To je zase ten lidský faktor. Eh, v minulých letech už jsme měli k dispozici různé technologie. O tu technologii tady už tolik nejde. Um, vlastně tady je ještě příklad nákladů a nabídek, které jsou, ale to je jenom příklad těch operátorů, je celá řada. Dále účinný vzdělávací obsah. V různých projektech jsme viděli posun od lineárních systémů učení eh, k systému, kde dochází k vytváření multimodiálního obsahu přímo těmi, učiteli a studenty, kteří se do toho procesu zapojují. Přijímání uživateli. Tady je vlastně svět technologií a svět uživatelů. A všechny programy ukazují, že pokud chceme tyhle dva světy propojit, je třeba ukázat eh, to, tu možnost propojení mezi technologiemi a uživateli. Třeba, aby ti uživatelé měli pocit, že se mohou nějak stotožnit s těmi eh, službami. Tady vidíme různé zúčastněné strany nebo aktéry, které potřebujeme k zavedení těchto služeb. Nejde jenom o učitele, jde tady o technickou podporu, poskytovatele obsahu a také v neposlední řadě eh, někoho, kdo to bude financovat. A tady je poslední slide, který ukazuje trendy do budoucna. Eh, to je vlastně možnost levného internetu do budoucna, především eh, díky Richardu Bransonovi a dalšímu sponzorovi, kteří chtějí vlastně vypustit tisíce družic, tak, aby každý člověk na Zemi mohl mít internet. A to by byla skutečně revoluce v těch technologiích, opravdová revoluce. A nejsme zatím schopni dohlédnout, jaké důsledky to bude mít z hlediska dalšího rozvoje technologií a také z hlediska toho, jak se využijí všechny tyto možnosti napojení. Tady je vlastně možnost, že v roce 2020 by byla vlastně to, ta rychlost 20 až 30 terabajtů, což je desetkrát více, eh, než co vidíme nyní. Což je skutečně neuvěřitelné. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Grazie. Děkuji. Ukázal jste nám velmi zajímavé možnosti pro budoucí vývoj eh, a myslím si, že celé to téma je skutečně velmi zajímavé. A jako další bude mít slovo Giovanni Biondi, Eh, takže jsme se rozhodli, že Indie má systém satelitního vzdělávání, zejména pro velké ob- venkovské oblasti. Se je to obrovská investice, která v budoucnu jistě bude mít velký význam. A nyní tedy se dostáváme skutečně k našemu dalšímu řečníkovi, což je pan Giovanni Biondi, předseda European Schoolnet. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne. Rád bych eh, krátce představil organizaci European Schoolnet a možná zareaguješ na nějaké otázky, které byly položeny. Naše organizace vznikla téměř před 20 lety na základě iniciativy ministrů vzdělávání. Dnes je to sítí 30 evropských ministerstev školství a vzdělávání a veškeré projekty naší organizace European Scooper, které provádíme, mají potom přímý účinek na školy a další organizace členských zemí. Naše čísla jasně ukazují, že máme partnerství s více než 300 tisíci učiteli v celé Evropě. Dále jsou to iniciativy v, zámi, v rámci vzdělávání a výuky. Momentálně máme projekt, který se věnuje nové organizaci Future Classroom Label, tedy snažíme se zaměřit také na školu budoucnosti, jak by měla vypadat, jak by se škola měla změnit, jak by měla využívat nové technologie a jak by měla podporovat vzdělávání učitelů právě v této souvislosti. Asi před pěti lety americký kongres eh, zřídil odpovědající výbor, který se nazývá Bezpečný internet a tento výbor školy změnil. Šlo o otázku, zda školy budou schopny takovou tu šancu využít, či zda budou spíše jak si se bránit novým, novým tendencím či zda budou nových možností, které nabízí digitální svět, používat pouze zdráhavě s váháním. Já bych rád se dnes věnoval ještě dalšímu aspektu. Dnes hovoříme o technologii. Máme pocit, že nové technologie, že to je pouze internet či mobilní telefony. Ale připomínám, škola je plná technologií. I Kniha a písmo, to jsou také technologie. Psací nástroje, to je také technologie. Vše toto jsou technologie, na které jsme si již zvykli a proto je nevnímáme jako technologie. Jsou to prostě nástroje našeho každodenního života. A to proto, protože patříme do generace, která se nazývá Digital Immigrants a která tak digitálním eh, přistěhovalci imigranti, které a naše generace má jistý problém v tom se seznámit se všemi novými technologiemi, ale pro naše děti a vnuky je počítač takovým přítelem, kterým pro nás dříve byla kniha. A nyní. Jak by tedy se měla změnit škola? model školy. Digitální škola neexistuje, existuje škola a škola může používat jisté technologie či změnit svůj model, podle kterého je uspořádána. V minulém století Existovaly velké školní systémy a hlavní cíl byla alfabetizace masy. Šlo o to vytvořit průmyslovou společnost, která dnes již neexistuje. Momentálně žijeme ve znalostní společnosti a my se spíše odkláníme od jaksi výuky k učení, což není téma, které by bylo zanedbatelné. Znamená to totiž, že škola a její nástroje se musí změnit žáci se musí sami stát protagonisty, kteří si sami budují své znalosti, své vědění, své schopnosti. A to je dnes možné právě díky digitálním technologiím. Často hovoříme o internetu a v této souvislosti často zmenujeme Wikipedii či skutečnost, že naši žáci si dokážou obstarat informace skutečně z celého internetu. Digitální prostor například nabízí virtuální laboratoře, možnosti simulace a ověřování vlastních hypotéz v reálném čase. Což znamená, že my tady jak si se přesouváme do toho starého způsobu, kdy učitel něco vypráví žákům o buňce k systému, kdy žáci jsou schopni přímo vstoupit do buňky samotné a podívat se, jak funguje. Namísto toho, aby učitel žákům vysvětloval sluneční systém, mohou žáci vstoupit přímo do slunečního systému. To je vlastně ten digitální svět, který je dnes žákům nabízen. Učení je mnohem více interaktivní, žáci se stávají protagonisty svého vlastního učení a vzdělávání, mohou se učit aktivně a doba strávená ve škole je pro ně takto zajímavější. Ve škole jsou protagonisty stejně tak jako doma, když ve svém pokoji používají svůj počítač. Žáci tedy budují své vlastní znalosti a vzvědomosti. Například si vytvoří svůj vlastní seznam hudby. Ten nedostanou hotový. Ne, oni si sami vyberou, jakou hudbu si tam zařadí. Naše organizace European Net chce tyto změny podporovat, neboť se jedná o skutečnou revoluci školních modelů. A my tedy tuto podporu poskytujeme a to prostřednictvím toho, že nabízíme školení a snažíme se zapojit ty aktéry, které je třeba školy. To jsou ti, kteří ve školách zastávají důležité funkce. Rovněž propojujeme školy, vytváříme sítě, umožňujeme školám účastnit se evropských projektů, dáváme jim k dispozici nástroje, pomocí kterých eh, mohou školy realizovat té iniciativy, které pro nás jsou velmi důležité, které pokládáme za klíčové. Přejeme si vytvořit akademii na evropské úrovni, to je v podstatě náš konečný cíl. Eh, pokud chceme investovat do technologií, musíme zejména investovat do humánního kapitálu. To je zcela zásadní podle našeho názoru. A Jde tedy o to vytvořit akademii na evropské úrovni, která bude se zabírat skutečně průřezovými tématy například toho, jak má vypadat školní třída v budoucnosti, jak mají vypadat ty nové prostory, které budou vytvářeny, jak eh, mají vypadat nové školní pomůcky. Toto vše má být zapojeno do sítě, která bude poskytovat strukturu pro stále další vzdělávání učitelů, což je zásadní. Neboť svět se neustále mění a tady mám na mysli zejména situaci v Itálii, nadešla doma změn, ale eh, školáci zůstávají dlouho na školách. Zároveň eh, je třeba zohlednit i to, jak dlouho se trvávají samotní učitelé na jedné škole. I to souvisí s otázkami celoživotního vzdělávání učitelů. Pak zde máme iniciativu Evropské MOOC. Více tis, než tisíc eh, učitelů se do této iniciativy zapojilo. Skutečně vysoká část i mnoho škol. Bylo to 1600 škol, což ukazuje, že školy mají zájem na takovýchto projektech. Momentálně eh, nabízíme kurzy MOOC pouze v angličtině a rádi bychom je nabízeli v jednotlivých eh, evropských jazycích. Myslím si, že v takovémto případě, pokud by učitelé měli možnost to zapojit ve své mateřtině, že by tady byl větší zájem z jejich strany. A pak je třeba vytvářet i digitální knihovny na evropské úrovni. V naší škole máme kurikulum, což existuje všude, což pravděpodobně mm, vede právě k těm rozdílům mezi našimi školními systémy. Týká se to tedy jak obsahu, osnovy vypadají různě na různých školách v evropských zemích a Tady je, myslím, důležité, aby učitelé, pravděpodobně i se zapojením žáků, vytvořili něco, co by mohlo být jakýmsi dědictvím, odkazem pro všechny a co by se mohlo stát součástí systému. Například takováto digitální knihovna. A pak by zejména malé školy měly dostat naši podporu. Protože malé školy mohou přežít pouze, pokud budou využívat technologie, a tím mám na mysli například na školy na horách, na ostrovech, v říce osídlených oblastech. Takovéto školy dokází přežít pouze, pokud jsou kreativní, pokud si dokáží rozšířit své sociální ochotní, své prostředí, neboť lidé se neučí izolovaně, e, učí se a studují v jistém sociálním prostředí. Tady je třeba eh, si vzpomenout i na úspěchy OECD, která se rovněž věnovala podpoře malých škol. Chceme tedy vytvořit jakousi síť malých škol, která zajistí, aby eh, mohly být vytvořeny i modely, které budou trvalé, udržitelné a které budou využívat moderní technologie, což umožní malým školám, aby přežili. To jsou ty tři návrhy, které předloží naše organizace European School Net. V této souvislosti samozřejmě spolupracujeme i s odpovědnými generálními ředitelstvími Evropské komise. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane Biondy. Myslím si, že to byla velmi důležitá informace, to vaše sdělení, že tady existuje takováto síť na vládní úrovni jednotlivých ministerstev a že existují takto eh, zajímavé iniciativy, jako například ta digitální knihovna. Eh, to je, myslím, velmi zajímavá informace pro nás z Výboru pro kulturu a vzdělávání. Možná by to byla jistá možnost pro náš pilotní projekt, který bychom mohli eh, podpořit z rámci rozpočtu 2017. Děkuji tedy mnohokrát za mm, vaše slova, děkuji eh, vám za vaše trvělivost a ní předám slovo mm, zástupům generálních ředitelství. Děkuji, už nám dochází čas a už zde zaznělo mnohé. Jsem zde s kolegou Robertou Violou a není to jenom náhoda, ale také proto, že jste nás oba pozvali a jak jsme viděli po eh, celé odpoledne, nemůžeme pohlížet na důpad technologií na výuku, když nebudeme eh, se ohlížet na otázku také konektivity a Eh, řádné smysluplné používání technologií. A je třeba opravdu rozpracovávat oba tyto aspekty. Roberto mi řekl něco o konektivitě, abych se zaměřil na ty pedagogické aspekty. Jedna z věcí, které je třeba zohlednit, je to, že ty změny jsou neuvěřitelně rychlé. Před deseti lety se širokopásmé připojení začalo šířit a Facebook byl v plenkách a nyní má 1,3 miliard uživatelů. A to je opravdu úžasné, nakolik už se vlastně e, společnost změnila a přizpůsobila e, těmto změnám a těm rychlým změnám i ve školství. Přesto je také ale no, je zajímavé je, jak většina řečníků dochází k závěru, stejně tak jako Evropský parlament, že v podstatě jde o lidi. A jde o to, aby právě učitelé měli ty náležité nástroje, aby mohli produktivně a inovativně používat technologie IKT. A otázka tedy zní, jak můžeme podpořit učitele. Než tomu něco povím bližšího, dovolte mi, abych se věnoval jednomu velmi důležitému tématu, které myslím důležité, zvláště chceme-li změnit eh, školství v Evropě v souvislosti s technologií. Nejde to o ty změny v souvislosti s technologií, ale o povahu znalostí. Nejde jenom o nějaké předávání informací, o distribuci informací, ale jde o sítě, o spolupráci, o propojení. A jde o to, že jsou zde čím dál tím složitější žitě spolupracujících osob, institucí a podobně. Když se podíváme například na univerzity a jejich spolupráci z této perspektivy, tak zde vidíte, jaký typ eh, změny to je. Univerzity jsou interdisciplinární, flexibilní a eh, pracují v komplikovaném prostředí. A proto je důležité abychom v Evropské unii zavedli moder- modernizaci vzdělávání v té agendě pro růst a zaměstnanost. A mohli něco doporučit eh, tomuto výboru, tak je důležité, aby se v budoucí strategie Evropské unie opravdu ozýval takovýto hlas týkající se školství. Nejde o to, že by zde měla mít eh, Evropská unie nějaké regulační nebo legislativní pravomoce ve školství, ale musíme podporovat inovace a změny eh, ve školských institucích, tak abychom se postarali o to, aby oblast vzdělávání využívala toho přínosu technologie tak jako všechna ostatní odvětví. Dovolte mi něco říci konkrétně o vyučujících a pedagogických pracovnících. Učitelé říkají často to, co si myslí, že potřebují. A sice co potřebují. Je lepší podpora při výuce IKT a také pro personalizované vzdělávání studentů s nějakými problémy a znevýhodním. A jak pohlížejí tito učitelé na vzdělávání? 80 90% si velmi váží své profese, milují, ale jenom 20 si myslí, že si jich váží také společnost a že si společnost váží jejich profese. A povinnost evropských i e, vnitrostátních institucí je ta postarat se o to, aby se učitelé necítili tak opuštění, aby jim poskytovali podporu, E, při tom, jak se starají o naše děti. Takže podporovat flexibilitu školských zařízení a podporu pro učitelské profese jako takové. Co zde může EU dělat? Máme několik známých nástrojů, například Erasmus. A rád bych potrhl, že Erasmus není pouhý nástroj mobility studentů. To je něco, co každý zná. Ale Erasmus může mít také velký potenciál pro provedení systémové změny, když se využije k, v oblasti inovace, partnerství, spolupráce školských institucí. To je potenciál Erasma a my jsme ho připravili ve spolupráci s jednotlivými členskými státy, aby také reagoval na tu poptávku po inovačních technologiích a spolupráci na tomto poli. Ale kromě Erasma zde například ředitel European Schoolnet eh, zmínil online platformu eTwinning, kde jsou aktivní tisíce učitelů. zastup, není to velké číslo, ale zastupují 40% evropských škol. Je to velice účinný nástroj, který bychom měli využívat čím dál tím více, také při propagaci technologií co by pedagogického nástroje. A podpora učitelů prostřednictvím Erasmus+, plus spočívá také v transformaci e-twinningu, takový portál školního vzdělávání, můžete ho nalézt také na internetu, je teprve v začátcích, ale myslím, že to je opravdu naše odpověď, kterou nabízíme pedagogickým pracovníkům i žákům a studentům, jak lépe využívat technologie a kde najít ty kvalitní technologie. A my doufáme, že v našem úsilí nás eh, podpoří Evropský parlament, tak abychom tento zmiňovaný nástroj do budoucna ještě více posilovali. Na závěr chci také říci něco o to, co děláme v souvislosti s problémy inovace ve vzdělávání, protože inovace to je takové velice populární slovo, ale my potřebujeme tedy i skutečnou inovaci ve školství, a jak už zde někdo říkal, je to také spojené s spolupráci a interdisciplinaritou. Pokud se chceme postarat o to, že naše instituce, školy, univerzity a, a studenti, že pro ně budou technologie přínosné, tak se musíme postarat o to, aby měli žáci i učitelé lepší dovednosti v oblasti IKT. Také jako podporujeme eh, například eh, matematiku a podobně tak musíme také podporovat humanitní vědy. Díky technologiím můžeme posilovat inovativnost nejenom v tom, že budeme mít kompetentní studenty v oblasti matematiky strojírenství a jiné zase v oblasti humanitních věd, ale i toho, jakým způsobem budou spolupracovat a budou znát všechny tyto oblasti a Domnívám se, že ještě Roberto vám k tomuto nástrojovému zajištění poví více. Děkuji. Děkujeme. Vem si vážím toho, co jste řekl a samozřejmě ta výzva platí pro nás v rámci evropské strategie, ve které se hrávají inovace skutečně klíčovou roli ale i v rozšířené slova smyslu. Nyní dávám slovo Robertovi Violovi z generálního ředitelství Connect. Děkuji vám. Já jsem velice rád, že DG Connect se také může zúčastnit tohoto workshop, workshopu. E, tento workshop ukazuje velký pokrok v naší e, spolupráci e, institucí. Je to velice důležité téma a kolega Xavier se hodně zaměřil na samotné jádro problému a teď mě nechal jenom takové ty um, okraje, to méně zajímavé, um, ty, to, méně, uh, to jsou technologie, ale já velice rád tady budu uh, taková menšinová strana. Ale myslím, že i tak jsme ta strana důležitá, protože je jasné, že Technologie je jenom prostředek a měla by zůstat prostředkem. Je zcela jasné, že změny ve školách jsou vedeny procesem učení, nikoli technologiemi. To je třeba mít na paměti. Ale dovedete si představit školu bez elektřiny nebo školu bez vody? Je to vůbec pomyslitelné? A tak jako u domácnosti eh, můžeme říci, že škola bez připojení, i to je jako škola bez elektřiny nebo bez vody. A my tedy chceme, aby každá školní třída v Evropě měla napojení na internet. Chceme, aby to byl základní prostředek pro účast v tom měnícím se světě. Není to něco navíc, je to něco zcela nezbytného a to je právě rozdíl oproti minulosti proto ta infrastruktura je tolik důležitá. Samozřejmě je to jenom nástroj a jak jsem říkal, já jsem rád, že my jsme jenom eh, součástí toho, eh, té nástrojové složky, ale je to velice důležité, tak jako si nedovedeme představit školu bez vody nebo bez elektřiny. A naše generální ředitelství tedy velice rádo eh, spolupracuje s DG EAC, a chceme vlastně poskytnout naše zdroje k dosažení tohoto cíle, který považujeme za jeden z nejdůležitějších, a sice vytvořit důležitou diskusi a na základě diskuse zahájit konkrétní kroky a mezi ně patří i to, že každá třída bude napojena na internet. Momentálně monitorujeme rozvoj IKT ve školách, Snažíme se k tomu přistupovat systematicky a velice rádi o tom budeme parlament eh, informovat o výsledcích tohoto monitorování. To propojení má dvě stránky. Na jedné straně bych školy měly možnost širokopásmových eh, připojení. To znamená, že školy by měly být vždy připojeny na tu nejlepší dostupnou technologii například prostřednictvím optických vláken nebo ultraširokých kopásmového připojení, tak aby měli možnost mít přístupu ke všem těm aplikacím, simulacím, které tady byly zmíněny. Zároveň je důležité, aby každá škola byla připojena. A potom tady jsou technologie typu družic, které vstupují do hry. A jak už tady zaznělo, je třeba, aby opravdu všechny školy byly eh, připojeny. To platí jak pro menší školy na venkově, tak pro velké městské školy. Proto generální ředitelství Connect eh, sleduje tyto dva paralelní cíly. Jednak chceme posouvat limity eh, pokud jde o napojení na školy, ale zároveň chceme, aby opravdu každá škola byla připojena. Byli jsme velice úspěšní Eh, vlastně vznikl evropský portál a asi já se děkuji Arty, že to zmínila. Máme tedy ESOA eh, a další partnery v iniciativě a spolu s nimi bychom chtěli zajistit propojení škol, aby to bylo eh, nejprve třeba jako pilotní projekt, ale aby to potom skutečně byl fungující systém. Chtěli bychom to tedy podpořit s našimi omezenými, ale přece jen snad podstatnými prostředky. Pokud jde o operativní systémy, máme tady strukturální fondy, které jsou k dispozici pro členské státy. Nedávno byl zřízen investiční fond a to také může být prostředek pro zajištění Eh, operativních a stabilních systémů napojení všech škol. To znamená, to připojení není konečným cílem, ale jak jsem říkal, je to základní krok. Druhý krok to je inovace ve školách. Samozřejmě to nemůžeme eh, brát separátně od hlavních eh, cílů vzdělávání, ale je to také důležité. Musíme podporovat učitele, aby měli k dispozici ty vhodné podklady a platformy, aby mohly eh, vlastně zkoušet různé způsoby učení. V minulých pěti letech generální ředitelství Connect eh, v rámci provádění programu komise investovalo 185 milionů eur do výzkumu inovací v oblasti učení pomocí IKT. A v naší nedávné výzvě eh, chceme vyčlenit 52 milionů eur na technologie lepšího vzdělávání. A skutečně se jedná o mnoho fascinujících technologií, například využívání virtuální reality, využívání herních technologií, umělé inteligence. To všechno lze využít ke zlepšení e, vlastně učení, tak abychom vytvářeli jakési školy budoucnosti. My se e, vlastně ubíráme směrem Eh, napodobování reality, vstupování do reality s digitálním rozměrem a zároveň se snažíme pochopit, jak ten proces učení funguje. Snažíme se podporovat i emocionální inteligenci, o tom hovořili dva hlavní panelisté, tak, aby technologie skutečně podporovala i takovéto lidské učení. Je to fascinující svět, svět, kde má Evropa vůdčí úlohu a já doufám, že i s podporou eh, lidí, kteří působí ve školství, a eh, díky inovačním programům EU, že díky tomu učiníme skutečně pokrok. Chceme také eh, mít vlastně digitální studenty. To znamená studenty, kteří jsou schopni se napojit na služby v tom daném členském státě chceme, abychom měli třeba nějakou elektronickou identifikaci studenta, díky níž by měli přístup eh, k dalším službám. To je možné díky nedávnému nařízení o elektronickém podpisu. Eh, toto nařízení přijala Rada a parlament v loňském roce a eh, tedy můžeme zavést takovouto první experimentální e-identitu v Evropě. Pokud jde o digitální dovednosti, ty by samozřejmě měly být součástí ehm, vlastně všech osnov, všeho, co se ve škole děje. Nicméně musíme ještě na něco poukázat. A sice konkrétní dovednosti, které potřebujete, abyste se vůbec dostali do světa IKT, abyste byl schopen pracovat v tomto světě v Evropě je milion volných pracovních míst v oblasti IKT, což je docela paradoxní, když se podíváme, kolik mladých lidí je bez práce v Evropě. Znamená to, že tedy digitální eh, dovednosti jsou naléhavě nutné pro Evropu. A čím rychleji přimějeme mladé lidi, a nejen mladé lidi, aby se naučili digitálním dovednostem, tak tím dříve také zvítězíme v boji nad nezaměstnaností mladých. Takže chci zdůraznit toto tři osy. Připojení, technologie a vzdělávání a digitální dovednosti. My tady budeme v těchto oblastech úzce spolupracovat s generálním ředitelstvím EAC my máme na starosti tyto věci spolu s nimi a rádi také podpoříme parlament v jeho případných krocích. V nadcházejících měsících myslím, že tento program může být podpořen i velice praktickými a konkrétními kroky a takováto Takováto setkání bychom určitě mohli zopakovat a mohli bychom se třeba pak zaměřit na nějaké tři nebo čtyři konkrétní opatření, o kterých bychom mohli pohovořit. Děkujeme mnohokrát. Roberto Viviolovi a e, veškeré návrhy a možnosti, které vyplynuly z poslední dvou přednášek, beru skutečně velmi vážně a bylo by je třeba úzce propojit, stejně tak, jako je úzce propojená práce obou dvou generální ředitelství, neboť pra, duch inovací ve vzdělávání, pak právě ta interkonektivita, když tady pomyšlím na strategii 2020, přesně o tom jsme tam hovořili. Internet do všech škol, škola budoucnosti, jak ji řekl profesor Biondy, se kterým se bohužel loučíme, protože již musí odejít. Děkuji mnohokrát, že jste eh, zavítal mezi nás. A eh, třetí důležité kritérium, to jsou ty schopnosti a dovednosti, které se musí podporovat a rozvíjet. A tady se dostáváme zpět k tomu, co bylo řečeno na počátku o tématu e-identity, elektronické identity, karet a tak dále. Tady padly skutečně velmi zajímavé návrhy jste z části přišli od velmi malých lidí a které si poskytují dobré vyhlídky do budoucna. Nyní dostanou slovo kolegyně a kolegové, kteří se přihlásili do debaty. Prosím vás o stručnost. Toto setkání bylo jistě pouze tím prvním krokem, začátkem představení digitální strategie. Tak, jak eh, ji eh, navrhne komise, myslím si, že naše setkání je velice pozitivní a slibní element. My jako výbor pro vzdělávání po kulturu poskytujeme jistě komisi veškerou podporu při jejich snahách. Ale je třeba, aby komise tedy jak zahrnula výsledky našeho semináře i do své strategie. Prosím, děkuji. Děkuji také našim panelistům, hostům. Mám krátkou otázku, zejména eh, na pana Vělu z komise. Nehovoříme pouze o konektivitě, tedy o technických otázkách, ale také hovoříme v konečném důsledku i o otázce obsahu, o vzdělávacích obsahů a Samozřejmě s tím se pojí i otázka Open Education Resources, tady jak si veřejně přístupných zdrojů vzdělávání. A tady taková konkrétní otázka. Jak, eh, jaký názor máte na právní podmínky pro um, vytvoření takovýchto veřejně přístupných vzdělávacích zdrojů? Jsou tady nějaká právní kritéria, která se týkají vyrábění licencí pro takovýto obsah, které by tedy mohly bránit vytvoření takto veřejně přístupných for a prostorů? A bylo by tedy vhodné eh, upravit právo tomuto síly. Mám tím eh, na mysli také budou naše diskuze o, o autorském právu, které jsou před námi a kde si všichni budeme muset zvážit a rozmyslet, jak v této oblasti nastavit eh, celou věc, jak, jak si částečně zastavit autorské právo, tak aby skutečně bylo možné dávat na, na internet a veřejně zprostředkovávat digitální obsahy, aby učitelé, kteří takto činí, nebyli, neměli, jak bych tak řekla, kůli na noze, která by právě souvisela s ochranou autorských práv. Takže jak vy jako komise vidíte tuto situaci a možnosti právě v oblasti vytváření veřejně přístupných zdrojů? vzdělávání. Děkuji. A nyní bude mít slovo další kolega, pak bych dala prostor pro odpověď. Děkuji mnohokrát, zcela stručně. Myslím si, že druhá část našeho semináře byla velmi pozitivní a Vyplynuly z ní dvě politické otázky. Za prvé, jak můžeme skutečně dobře využít možnosti, které se nám nabízí. Profesor Biondi na to poukazoval. Možnosti, které vyvstaly v souvislosti s novými technologiemi, digitálními a tak dále. Tady musíme zaujmout jistý postoj, a říkám to proto, protože vím, že se to netýká pouze té či oné země, Týká se to rovněž univerzit obecně. Například jde o rozhodnutí jisté věci neučinit či nepodpořit. A dále vztah učitelů učení a sociálních elementů. V jednom příspěvku to padlo sami učitelé. Velmi rádi poskytují své služby, jsou rádi učiteli, ale nedostává se jim takového společenského uznání, které by si přáli. Nejsou pokládáni za důležité osoby. Takže to je takové první rozhodnutí, které je třeba učinit. Musíme se snažit o to, aby skutečně eh, profese učitele byla uznávána. A pak ještě taková další úvaha. Pokud bychom chtěli skutečně dosáhnout všeho toho, co se bylo řečeno, tak si myslím, že bychom se měli mezistátně dohodnout na tom, že je třeba učinit jisté investice, že není možné to pokládat pouze za výdaje, ale že je nutné na takovéto prostředky nehlíšet jako na investice do budoucnosti. Investice by měla vytvořit nějaký systém dohod v této oblasti. V opačném případě hrozí nebezpečí, že sice budete mít velmi dobrou vůli, že ji projevíme, ale že v realitě se téměř nic nezmění. Kolegyně tady již poukázala na jeden důležitý aspekt, kterému se budeme i nadále věnovat u nás na výboru což si myslím je zásadní. My musíme tato témata neustále sledovat a také sledovat to, zda byla skutečně zarealizována. Děkuji. Děkuji ještě dvě, eh, dva body z mé strany. Nejdříve se vracím k tomu, co řekla Petra Kamen-Evert. A totiž existují možnosti například pomocí licenčních postupů skutečně vytvářet takovéto otevřené prostory vzdělávání a dále, jak chcete zajistit to, aby i v budoucnosti bylo možné profesionálně vytvořený obsah, eh, který je eh, chráněn odpovídajícím způsobem protože byl právě tvořen profesionálním způsobem, jakým způsobem můžeme v budoucnosti zajistit to, aby takový obsah byl k dispozici skutečně širokým skupinám osob a navzdory tomu byla zachována kvalita i ten profesionální přístup k vytváření tohoto obsahu. Mám ti na mysli, jak si učební obsah, který nemá pokud takový toho vzdělávací či učení obsah nemá kvalitu, tak v podstatě nikomu nepomůže. To je třeba si uvědomit. Víme, že internet slouží k tomu, abychom dostali veškeré možné informace, ale vůbec nevíme, zda ty informace jsou kvalitní, ale právě v oblasti vzdělávání je skutečně velmi důležité, aby ty informace měly jistou kvalitu s ohledem na osnovy a tak dále. Takže se ptám, jakým způsobem by bylo možné takovouto kvalitu zajistit. A druhá věc, ta se týká investic do sítí. Právě jsme tady vyslechli různé řečníky, kteří hovořili o satelitních systémech, pak o širokopásmovém internetu, o možnostech, které používá optické vlákno. Je možné tyto dva přístupy nějakým způsobem lépe zkombinovat, například nějaké technologicky neutrální propojení eh, právě v vzdělávacím sektoru škol a vysokých škol, univerzit. Je možné takto trvalé připustit, eh, při, jak si zajistit odpovědající přístup na internet. Je v této věci důležité přesně vědět, jaký podnik co nabízí a neby bylo možné či vhodné pracovat pomocí nějakého soustředěného, koncentrovaného přístupu, kdyby se vše propojilo. Děkuji a nyní dáme prostor na odpovědi a prosím o velkou stručnost. Dávám teď slovo řečníků, kteří mají pocit, že jim byla položena otázka. Kdo z vašich panelistů si přeje zahájit toto kolo? Ano, pan Biola. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se zkusím zodpovědět na otázku to otevřeného vzdělávání a materiálu. Ve středu bude publikována digitální strategie a já chci říct toto. Je to opravdu téma, kterým se zabýváme intenzivně. Když komunikujeme s aktéry z oblasti školství, tak ti nám opravdu signalizují, že je potřeba vyjasnit výjimky tam, kde jsou zapotřebí a také naopak je třeba chránit významný pedagogický materiál, který je vytvořen například na základě investic soukromých společnosti a jsou velmi úspěšné. Například eh, Evropská unie je opravdu na prvním místě ve vývozu učebních materiálů. Nechceme znepokojit eh, eh, školskou obec, jde o otázku autorských práv a učitelé často možná porušují autorské právo, aniž by o tom věděli a je důležité, aby zde byl opravdu do budoucna velice jasný rámec a bylo všem jasné, co je dovoleno, jaké výjimky jsou dovolené. A musíme také jasně dát najevo, že dále podporujeme vytváření velmi kvalitních učebních eh, pomůcek. Nalézt no zde rovnováhu není snadné, ale komise se tím rozhodně bude zabývat. A samozřejmě očekávám, že až ten návrh bude k dispozici, takže parlament na něj eh, náležitě zareaguje a budeme velmi rádi, když se Evropský parlament do této diskuse s Evropskou komisí bude chtít zapojit a zapojí se. Možná ještě něco k infrastruktuře. otázka rozvoje eh, připojení, eh, například kabely nejsou k dispozici všude, takže asi ta odpověď zní využít tu nejlepší infrastrukturu, jak je to možné, a například kombinování eh, jednotlivých technologií. Pokud máte například připojení škol, některé mohou použít satelitní Eh, připojení jiné optimickými kabely. Všechny jsou na nějaké virtuální cloudové platformě. Co je důležité, jsou ty cíle. A cíl je konektivita, eh, která bude nejvíce přínosná za danou cenu. Děkuji. Další řečník. Možná stručně ke komplikovanému tématu peněz. protože vydávání peněz do školství to nejsou vlastně náklady, to je vlastně investice. A když pohlížíte na e, výsledky školství, například Dánsko a Japonsko, studie PISA, tak vidíte, že mají podobné dobré výsledky, ale Japonsko těch výsledků dosáhlo s investicí poloviny. Eh, rozpočtových zdrojů. Takže nejde jenom o peníze, ale jde o to více znát, co ve školství opravdu funguje, co to znamená inovace ve školství a jak ty peníze ve školství vynakládat účinně. A zde opravdu potřebujeme politiku založenou na skutečných podkladech, ale zatím se v praxi moc neprovozuje. Takže na evropské i celostátní úrovni se musíme zaměřit na účinnost eh, vynakládání prostředků ve školství. A není možné mít dvě věci zároveň. Na jednu stranu říkat, že eh, financování školství je nesmírně důležité, ale na druhou stranu bránit jakékoliv analýze eh, vynakládání těchto prostředků, zvláště když si uvědomíme, jak je to důležité ve vztahu k HDP jednotlivých zemí, náklady na školství. Takže komise na jednu stranu poukazuje na to, co jsou, které oblasti jsou investicím nakloněné, které, kde by mohly jednotlivé státy eh, vlastně na co by se mohly zaměřit eh, v rámci naší strategie Evropa 2020 a strategie pro růst a zaměstnanost. A musíme ale také uznat, že školství a jeho problémy nejde vyřešit pouze financemi. Ale přesto, že jsem řekl to, co jsem zde řekl, je důležité se dívat nejenom na účinnost školství, ale také se rozhlédnout po světě. Například od Austrálie až po USA, Mexiko, Čínu a Jižní Afriku. E, procentem z HDP tyto země vynakládají na školství mnohem více než je evropský průměr. A to by nás mělo vést k zamyšlení. Zda ten evropský přístup je takový, že věnuje opravdu dostatečnou pozornost školství, eh, co by takové transformační síle důležité pro budoucnost. To je opravdu důležitá otázka. Děkujeme mnohokrát. Prosím. Dovolte mi velice stručně se také věnovat otázce infrastruktury, jak to zmiňovala paní Ferhájen. Jeden z důvodů, proč je zde taková prosperita v Evropě, to je její diverzita a odráží se to i v geografii. Eh, máte nížené oblasti a jsou oblasti, které se dostanete velice těžko. A opravdu neutralita technologií by neměla eh, bránit tomu, aby lidé měli přístup k těmto technologiím. Děkuji. Děkuji, jsou zde další dotazy. Zdá se, že už ne. Takže děkuji, děkuji vám všem. Toto bylo velice zajímavé, inspirativní odpoledne. Myslím, že zde opravdu hovořím takto za všechny. A vlastně i strategický okamžik těsně před prezentování digitální strategie, kterou nám komise bude brzy prezentovat. Takže je důležité si lépe definovat priority, také priority v oblasti školství a inovací. My jako Evropský parlament a náš výbor jsme zde velmi angažovaní, existují i zprávy, které souvisejí s tímto tématem, s touto výzvou. Je to důležité, myslím, že zde neseme velkou zodpovědnost. Co se týče realizace investičních plánů komise, a jejich aplikace na různé priority. Velice mě tedy těší, že s námi hodlají spolupracovat příslušná generální ředitelství. Děkuji vám za vaše podněty, za ty provokativní podněty eh, řečníků i účastníků diskuse. Myslím, že jsme si uvědomili, že technologie jako taková ještě nezaručí změnu strategií vzdělávání. Vše závisí na investicích, zvláště do lidských zdrojů, zvláště pak do učitelů. A existují zde zajímavé zkušenosti, také jsme o nich slyšeli dnes odpoledne. Akademie Schoolnet a další a další. Je tedy vidět, že na evropské úrovni Samozřejmě musí zůstat zachována autonomie vnitrostátních školských systémů, zde platí princip subsidiarity, ale samozřejmě můžeme lépe spolupracovat i co se týče využívání schopností učitelů v souvislosti s inovacemi, organizacemi nových platform, prostředí ve školách a máme zde také důležité téma konektivity. I toto je významný prvek ve strategii Evropské komise. Slyšeli jsme zde řadu precizních údajů a těší nás také velký zájem o tuto problematiku. Pak je zde i další aspekt. Máme zde jasný vztah mezi investicemi a výsledky. Kvalita investic hraje svoji roli, to je jasné. Ale potřebujeme také nějaké minimální množství investic, a kdyby ty investice byly nižší než je toto minimum, tak by to bylo nezodpovědné. Je důležité společně vyslat signál, nejenom, že jde o investice do škol, ale investice do učitelů, tak aby mohli vzít do ruky příslušné nástroje, které jim budou pomáhat při jejich práci. A zde byla zajímavá prezentace paní Lonka, která hovořila také o investování do vzdělávání a dalšího vzdělávání finských učitelů. A to také vede k tomu, že učitelé jsou spokojenější se svým zaměstnáním a obecně to vytváří pozitivnější postoje. A zvyšuje to také zájem studentů o to stát se v budoucnu učiteli. A to je velmi pozitivní. Je také důležité, aby Evropská unie čím dál tím více byla schopná svým občanům a žákům více přibližovat veškeré ty digitální záležitosti. Zazněla zde možnost e-card pro studenty, která by možná i zlepšila mobilitu a zvýšila celou řadu možností, i co se týče spolupráce studentů a paní Frhaje na další poukazovali na otevřené zdroje ve vzdělávání. To je velice komplikované téma, už jsme na něm detailně diskutovali v tomto výboru a já se mohu zde podělit o zkušenosti ze své země. Všichni ředitelé škol v Itálii uzavřeli dohodu, v rámci níž poskytují školám digitální knihovny. Byl tedy vytvořen takový rámec na celostátní úrovni na základě dohody mezi jednotlivými aktéry. A to rozhodně usnadní přístup ke znalostem, a také to, že eh, školy pocitují více tu svoji vlastní zodpovědnost. Podobně se to týká také rozvíjení knižní kultury na celostátní úrovni. I zde potom existuje přímé propojení také žáků a učitelů, takže jde zde o ten společný prostor vzdělávání, který je také společným prostorem participace. Ještě jednou tedy všem děkuji, bylo to pro mě nesmírně zajímavé, doufám, že pro vás tež a jsem si jistá, že budeme moci o těchto tématech diskutovat i později. Než uzavřu toto zasedání, dovolte mi ještě něco říci. Já jsem na začátku přeskočila několik bodů našeho pořadu jednání, protože jsem chtěla dát slovo řečníku, takže se vracíme k našemu pořadu jednání. A to je tedy schválení zápisu ze schůze, která se konala minule, není-li nikdo proti, tak ho považujeme zápis za schválený. A pak eh, sdělení o návštěvě výboru v Albarsin ve Španělsku. To naleznete tuto zprávu ve svých podkladech, tak jsem to zde chtěla jenom zmínit. Děkuji vám, tímto uzavírám zasedání tohoto výboru a budeme pokračovat schůzí koordinátorů, což bude zasedání za zavřenými dveřmi, takže prosím, aby ti, kdo se ho neúčastní, opustili.